Okay, uh, welcome everybody. Všechny vás vítám a ze začátku budu hovořit švédsky a po sléze přejdu do angličtiny při hlasování. Srdečně vás vítám na tomto zasedání výboru. Začneme s prvním bodem. Trošku jsme se opustili, musím sem ještě něco vyřešit. Takže první bod, to byla schůze koordinátorů, to už jsme probrali a takže to máme za sebou. A nyní bych přešel k dalšímu bodu a žádám vás o trochu klidu. Den andra punkten är antagligen godkänna föredragningslistan. Tak druhá, druhý bod eh, je schválení pořadu jednání. Nemáme zde žádné připomínky a návrhy na úpravy, takže považujeme eh, dnešní, dnešní agendu za schválenou. Eh, trojka sdělení předsedy. Možná, že už víte, paní Berman je nyní členem skupiny ALDE a my vás tedy vítáme zpět tedy eh, z jiné pozice. A máme zde také nového, novou kolegyni, paní Kristinu Morvaj, za nezařazené. A dále eh, paní Maes není již náhradníkem v této skupině. A dále budeme mít eh, společné zasedání 9. října s výborem Jury. A máme tady text eh, také o tom, jaký máme program zasedání tohoto výboru v roce 2013. Takže nyní jsem u bodu 4 a to se týká doporučení přijatých koordinátory. Doporučení byly distribuovány a neby, nedostali jsme žádné námitky, takže jsou doporučení takto přijata. Dalším bodem je schválení zápisu ze schůze z 15. září 2011? Ano, to je schváleno. A nyní budeme hlasovat. Thank you. Okay, then we start to vote. Tak začneme s hlasováním. A prvním bodem je zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Chci se zeptat, zdali zpravodajka, zpravodaj se chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří předložili pozměňovací návrhy k tomu této zprávě a nám šlo o to, aby genderové záležitosti byly také součástí Priory 2020, což je program a potom tady také jsou další výzvy, což je výzkum a také, že by to mělo být v lidských zdrojích. Genderové záležitosti by také měly být v, při rozdělení finančních prostředků, tak aby e, muži a ženy věd vědci měli stejné možnosti vykonávat výzkum a také, aby byly zde další stejné finanční transfery a my musíme ještě hodně udělat pro prosazení těchto cílů. Já doufám, že všechno bude dnes pozitivně odhlasováno. Děkuji vám a nyní začneme hlasovat. A vidím, že už se velice těšíte na hlasování jako paní Kolnerisen, to se mi velice líbí. Takže pozměňovací návrh 30. Prosím, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. Potom 33 na dvě části budeme hlasovat pro, pro, o první části pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Domnívám se, že musíme druhou část prověřit. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička pro, proti zdrželi se. Musíme to ještě prověřit. Zahoji hlasování o pozměňovací návrhu 8. Končím hlasování. E, to jsem se ale přehlédl. Je to tedy, domnívám se, schváleno. Omlouvám se, říká pan předseda a není pozměňovací návrh 34 pro. Proti. Zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 35. Zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování. Je to schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 39. Zahajuji hlasování o 39. Končím hlasování schváleno. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže další odpadají a nyní budeme hlasovat o 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 eh, má také ústní pozňovací návrh. Má někdo námitky vůči ústnímu pozňovacího návrhu? Ne. Tak hlasíme o 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se. Nebylo to úplně jasné, takže musíme prověřit 53. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Je to úplně jasné, předtím to ale tak nevypadalo, protože nezvedáte pořádně ruce. Jestliže když vy nezvednete ruce, tak já to neuvidím, to je jasné. A není 54 pro. 54 pro. Pro proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 je oddělené hlasování, hlasujeme o první části. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, musíme ještě prověřit 64. Zahajuji hlasování 64. To není možné, že hlasujete takto jednoznačně, protože já jsem viděl celý les rukou, který hlasoval proti. Takže přejdeme k 65. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 66, 67, to je identické. Hlasujeme o obou. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 68 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 72 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 69 a 70 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 71 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 74 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 75 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 76 a 77 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78, 79 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 a 81 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, 89 a 90 byly identické, proto přecházíme k 91. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, proti, Musíme ještě prověřit 95, takže hlasujeme elektronicky 95. Končím hlasování. Ano, je to schváleno jedním hlasem navíc. 96 pro, proti, drželi se, schváleno. 97 odpadá, takže 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno, stovka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se schváleno. 110 pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 a 117 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bohužel se hovoří mimo mikrofon. No, no it's, uh, it's someone won't that, so then no, we can't do that. So we then, we then vote on 127. One... Nyní hlasujeme o 127 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10 Desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. dvanáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to jasně přijato. Děkuji zpravodajce. Nyní přejdeme k bodu číslo 7, zavedení programu práva a občanství na období let 2014 až 2020. Chce hovořit zpravodajka? Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Chtěla bych pouze poděkovat kolegům a kolegyním, kteří, kteří předložili pozňovací e, návrhy a také děkuji na to, že jsme dospěli ke kompromisním návrhům, tak abychom zprávu zjednodušili. Všechno se ubíralo stejným směrem. To znamená, že jsme se chtěli postarat o to, aby tento program byl dobře viditelný a aby byl začleněn do širšího programu a sice do programu práva a občanství. Aby tady také byl zmíněn aspekt násilí proti mladým, mladistvím a ženám. A také, aby prostředky nebyly seškrtány a naopak, abychom dostali více prostředků, aby tento program byl lépe vybaven a doufám, že kontinuita programu bude zajištěna. Děkuji. Na stránce 6 u mě to je bod odůvodnění 6, pozměňovací návrh 3. Tam se v pravém sloupečku se říká, že to padá, jestliže 25 bude schválena a to není eh, správné, lze to propojit s pozňovacím návrhem 25. Až se dostaneme ke trojce, tak o tom budeme hlasovat extra. To je to, co jsem vám chtěl sdělit. A nyní začneme hlasovat. A to je pozňovací návrh 51 pro, proti zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To znamená, že 52 odpadá. A nyní máme devítku. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55, 54, 56 odpadají a 57 je stažená, takže 58 pro, proti, zdrželi se, já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale prověříme to. Zahoji hlasování o 58. Končím hlasování. Je to schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To znamená, že nyní přecházíme k kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To znamená, že odpadají další pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o 63. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, musíme 71 prověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka. Omlouvá se pan předseda pozměňovací návrh 82. Takže 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená, že hodně návrhu odpadá a nyní jsme u 88. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. A to znamená, že nyní přecházíme k 94. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 byl stažen a nyní tedy 96. Zde budeme hlasovat po částech. Hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže nyní hlasujeme o 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99. Takže 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka. Takže prověříme 99. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Stovka. Hlasujeme o stovce pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 101 pro. 101 je ústní pozměňovací návrh. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak? Takže musíte nás s tím seznámit. Paní Kosta, prosím, prosím, máte slovo. Tady s touto změnou eh, se vlastně eh, mění to, že má být k ročnímu plánování vypracovávána výroční, výroční zpráva. Takový je cíl. V našem pozměňovacím návrhu jde o to, aby se eh, jmenovitě odkázalo na tyto dva články. Z tohoto důvodu jsme tam dali in particular. Eh, takže nemělo by to být pouze, ne, nejenom tak. Any objection against that? No. Má někdo nějaké námitky? Tak můžeme hlasovat o 101. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto. Prověříme 103. Zahajuji hlasování o 103. Tady chybí pět hlasů. Končím hlasování. Schváleno. 104, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím si, že to je schváleno. Je to nyní velice složité, protože nezvedáte řádně ruce. Je, jestliže vám o to jde, tak opravdu ruce zvedáte a když jste takový vlašník k tomu návrhu, tak už to tak dobře nejde. Takže nyní prověříme 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže předtím to bylo dva ku dvěma, dva ruce zvedly pro a dva proti a nyní je to tedy jednoznačné. A nyní 205, 105. A nyní 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 odpadá. A nyní 23. Hlasujeme po částech, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Musíme druhou část prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže dvojka odpadá, 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti. Já jsem oznámil, že o trojce budeme hlasovat. Takže pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo schváleno. Chce to někdo prověřit? Ne, nechce. Dvacet odpadá a nyní čtyřka pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, <clears throat> zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se. Musíme 28 prověřit, hlasujeme elektronicky. <clears throat> Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 29. Ti Někteří z vás nehlasují a proto je velice těžké vidět, kdo je pro a kdo je proti. Takže hlasujeme o 29. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ústní pozňovací návrh. Má někdo námitky proti pozňovacímu návrhu ústnímu? Takže kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A pak tady máme další ústní pozňovací návrh, nikdo není proti. Ne, není tomu tak, takže hlasujeme o něm. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tady nám odpadá hodně návrhů a nyní přecházíme k 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Prověříme 35. Zahajuji hlasování o 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 36, to je hlasování po částech. Budeme hlasovat o první části, Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část. Takže prověříme hlasování o první části 36. Končím hlasování. Schváleno. Není hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37 odpadá, 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. To je identické s 39 a není 40. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41, hlasování po částech, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, to bylo staženo, omlouvám se, a 43 odpadá, a takže jsme u šestky. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 a 50 jsou stejné, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička odpadá a nyní 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování elektronicky. And, and the, uh, and... A stanovisko bylo jasně schváleno, takže děkuji zpravodajce. A přecházíme k osmému bodu. Policy coordination, implementation. Bude to evropský semestr pro implement, koordinaci evropské ekonomické politiky v roce 2012. Eh, přeje si zpravodajka promluvit? Ne, takže můžeme začít hlasovat. Začneme hlas, eh, pozměňovací návrhem číslo 8. Kdo je pro? Pardon? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 9 pro, proti,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 Končím hlasování. A je to schváleno. Číslo 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme sedmnáctku. Prověříme sedmnáctku, zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 17. Končím hlasování a je to zamítnuto. 18. Pro, proti, zdrželi se. Mm, prověříme ještě jednou. Takže 18. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poslanecí návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, před, prověřit 21, takže zájem hlasování 21.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 Končím hlasování. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme? Takže 32 eh, za hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Číslo jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená, že odpadají některé pozměňovací návrhy. Nyní šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, schváleno. A nyní Hlasujeme o celé rezoluci elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji zpravodajce. Uh, we are moving on to item number nine. A nyní číslo 9. Průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalovaného, schvalování víceletého finančního rámce. Přeje si zpráva promluvit, není tomu tak, zahájíme tedy hlasování. A bude to pozměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, pardon, čtyřka pro, proti, zdrželi se, to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. E, pětka, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže hlasujeme o šestce, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Třináct pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Šestnáct pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schvá, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní o, eh, hlasujeme o celém dokumentu elektronicky závěr hlasování. Končím hlasování a je to i jasně schváleno. Děkujeme zpravodajce. A nyní eh, bod číslo 10, program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Nyní se ptám paní zpravodajky, zda chce promluvit paní Jana Dukachis. Děkuji vám. Děkuji vám, příteli. Chci jenom říci ke kompromisu jedna, že zde máme ústní pozměňovací návrh, který je technické povahy. Je třeba změnit místo flexible training, eh, poněvadž eh, v tom programu nemůže být training, nemůže být eh, tam školení. Takže říkáme guidance on training, to znamená pokyny mm, k školení. Děkuji vám. A nyní můžeme začít hlasováním. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 odpadá. Nyní 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tady nehlasujeme o devítce, nyní ano, no, pro, proti, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, to prověříme. Desítku zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hmm, takže Nyní hlasujeme o 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se schváleno, 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 odpadá a nyní 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. 58 zahajuje hlasování k tomuto pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování. Schváleno 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60. Prověříme 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. To znamená, že desátka odpadá. Nyní číslo 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená, že ne, dobře, tak prověříme sedmnáctku, zahajuji hlasování. Končím hlasování je to schváleno. To znamená, že odpadá 15, nyní 16, a pardon, to také odpadá. Takže číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro,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 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno. pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno. šest pro, proti, zdrželi se. Schváleno. jedna pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis jedna a je to včetně toho pozměňovacího návrhu. Má někdo něco proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže můžeme začít hlasovat. Kdo je tedy pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď 33, 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Zahájí toto hlasování. Končím hlasování a je to jasně schváleno. Děkuji paní zpravodajce be amazed. Yeah, exactly. uh, we then going on to the next. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, číslo 11, program Tvůrčí Evropa. Máme dva ústní pozměňovací návrhy. Pokud máte námitku proti těmto návrhům, tak můžeme prosím hlasovat dohromady en bloc. Takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím. Omlouvám se, ale čekám ještě na zpravodajku z výboru pro kulturu. Chtěla bych říci, že naprosto souhlasím s významem těchto pozměňovacích návrhů, ale chtěla bych ještě říci členům tohoto výboru, že v mém textu jsem sama uvedla konkrétní body, abych podpořila práci těchto žen a také tvůrčí žen v této oblasti. Takže co se týče této strategie, tak zde máme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 Přijato. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Týká se to registrovaného partnerství, rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Hlásí se někdo o slovo? Ne? Můžeme tedy začít hlasovat o tomto návrhu. Je to návrh 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, zamítnuto. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, kdo je pro, proti, drželi se zamítnout. Nyní návrh 1, kdo je pro, proti, drželi se zamítnout. Návrh 2, kdo je pro, proti, drželi se přijat. Návrh 3, kdo je pro, proti, drželi se přijat. Návrh 4, kdo je pro, proti, drželi se přijat. Návrh 5, pro, proti, drželi se, myslím, že je to zamítnuto. Ale zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Děkuji mnohokrát za toto hlasování a nyní budeme pokračovat s dalším bodem a to jsou ženy ve vedení podniku a přejdu do švédštiny. Okej, då fortsätter vi eh, sammanträdet och... Eh, Dobře, budeme tedy pokračovat v našem zasedání. Dalším bodem na pořadu jednání je téma ženy ve vedení podniku. K tomuto tématu můžeme říci celou řadu zajímavých příspěvků. V první řadě bych rád předal slovo paní Kraca, protože její zpráva je základem tohoto návrhu, pokud se nepletu. Takže prosím, paní Kraca, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. O této zprávě jsme hlasovali už v loňském roce. Je to zpráva, která prosazuje Eh, pro dosažování žen ve vedení podniků a po roce náš výbor připravuje návrh, ještě neznáme konečné znění tohoto návrhu, nicméně očekáváme, že tento návrh se bude týkat povinných kvót ve správních radách velkých podniků. Myslíme si, že to je dobrý výsledek, který je je výsledkem iniciativy Evropského parlamentu. Zahajujeme veřejnou diskusi tohoto tématu a také abychom měli přijmout jako výbor dané rozhodnutí. Víme, že máme členské státy, které chtějí vytvořit a ovlivnit hlasování našeho e, výboru, protože tak budeme, to není dobré, protože takto bychom předjímali vznik určitých návrhů. Naopak bychom měli mít návrh, který bude probrán v parlamentu, v radě a uvidíme, kam dospějeme. Musíme se tedy podívat na Evropu, na té evropské úrovni. Evropské postupy musí náležitě fungovat. Říkám to úplně odvisle od daného obsahu. V Evropském parlamentu ovšem bychom měli protestovat, protože celý ten legislativní postup chtějí změnit. A to je určitá snaha ze strany členských států. A není k samotnému návrhu. Ten výsledek jako takový je dobrý, to bych chtěla zopakovat a měli bychom to vidět pozitivně. Měli bychom tedy pozitivně hodnotit návrh komise, čili jakmile obdržíme tento návrh ze strany komise, tak bychom měli předložit pozměňovací návrhy a prodiskutovat jej. Nicméně v tuto chvíli se nacházíme v určité atmosféře, kdy tady máme blokující menšinu, která chce zastavit snahy ze strany komise. Měli bychom reagovat, měli bychom lidem připomenout, že tady existuje velký evropský zájem, je tady také určitý evropský postup, kterým se musíme řídit a měli bychom to připomenout našim členským státům a také členům Evropské komise. A myslím si, že by to vše mělo být hodnoceno pozitivně. Bohužel tady nyní ale panuje teď velice negativní klima. Jsou tady podle mého názoru určité výhrady, které jsou nepřijatelné. Paní komisařka Redingová oznámila tuto iniciativu a nyní se nacházíme v době ekonomické krize. Evropa obecně nemůže být konkurenceschopná, nemůže zajistit sociální kohezi, nemůže rozvíjet sociální model, nemůže zajistit také účast mladých lidí, právě kvůli, protože tady je velká nezaměstnanost. Také tady není možnost pro podniky, aby byly konkurenceschopné, aby vytvářely nová pracovní místa, čili v tuto chvíli se potýkáme se všemi těmito problémy a musíme být velice opatrní, eh, když činíme kroky, které mají finanční dopady, protože víme, že celá řada podniků má velké finanční potíže. Nicméně tento krok nemá žádné negativní peněžní dopady. Máme nejrůznější studie, ze Spojených států amerických, také celou řadu příkladů a naopak eh, tímto krokem bychom eh, zlepšili eh, řízení lidských zdrojů. Lidé a ženy by se tedy zapojili do těchto postupů a musíme zajistit udržitelnost jednotlivých podniků. Tyto podniky musí být odvážné, musíme jít nad rámec toho běžného uvažování musíme se zaměřit především na budoucnost, jednak pro dobro společnosti a také pro blaho ekonomického rozvoje. Musíme vyslat velice jasný signál předtím, než uvidíme tento legislativní návrh, protože pokud eh, zůstaneme se založenýma rukama, tak žádný návrh eh, nebude. Když hovořím s lidmi, tak tady vidím dvě možnosti. Na jedné straně je tady určitý pocit, že tady máme velké problémy, zažíváme finanční krizi, musíme zachránit euro, musíme vyvážit negativní dopady kvůli krizi v eurozóně a i mimo eurozónu, tak celá řada lidí právě nechce probírat tyto otázky ve světle těchto problémů. Na druhé straně já si myslím, že se musíme jasně vyslovit a musíme říci, že Evropa není pouze otázkou jedné dimenze, že nemůžeme řešit pouze krizi eurozóny, ale musíme řešit celou řadu problémů, které vidíme denně. A i když máme tuto krizi jako určitou prioritu, tak eh, účast žen ve vedení podniků napomůže Evropě, aby se vymanila z krize, aby se rozvíjela právě i z finančního hlediska. Takže bychom neměli být statičtí a měli bychom skutečně zajistit určitý pokrok. Děkuji mnohokrát. V první řadě paní Konelisen jako koordinátorka. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Kraca za Úvodní slova, ano, všichni jsme si přečetli návrh, který je, není ještě oficiálně vydán, a nicméně jsme se k němu dostali. Jsem velice ráda, že máme konkrétní návrh na papíře, i když, jak už jsem říkala, nebyl oficiálně prezentován. Myslím si, že bychom se měli obrátit na paní Redingovou, měli bychom ji podpořit a měli bychom ji zdůraznit, že by skutečně tento návrh měla prosadit. Souhlasím s paní Kraca, že rada nás v podstatě uráží, protože neumožňuje, aby probíhal demokratický postup. Je to urážka samotné rady, protože celá řada členských států neumožňuje veřejnou diskusi o těchto závazných opatřeních. Nakonec až se to dostane na jejich stůl, tak proběhne diskuse a asi řeknou, ne, to nechceme, můžeme zablokovat tento postup, je nás na to dost, ale vzhledem k tomu, že to ještě nebylo prodiskutováno, tak je to uh, skutečně trapné, protože je jasné, že rada si nepřeje veřejnou diskusi. Ráda bych požádala předsedu nebo celý náš výbor, abychom napsali dopis, který bude podporovat paní Redingovou. Pokud tedy nedosáhneme konsenzu, tak bychom měli vytvořit aspoň koalici eh, lidí s dobrou vůlí, kteří chtějí podpořit tento návrh. Nyní paní Thompson. Děkuji. Také jsem nesmírně zapokojená, co se týče daného postupu a moc se mi líbí, co říkala paní Kraca jak tady bychom měli řešit tento problém za parlament. To znamená, musíme spojit síly. Je to dopad Lizabonské smlouvy. Rada není připravena na to, že Evropský parlament může také ovlivnit tento postup. To již bylo patrné během dánského předsednictví, co se týče situace v Schengenu. Rada rozhodla a vlastně nebrala v potaz jak parlament, tak komise. Ale teď je to ještě horší, protože nyní tento postup chtějí zablokovat ještě předtím, než byl oficiálně prezentován. A já si skutečně myslím, že musíme dát dobrý příklad protože takovéto situace se pak budou stále opakovat, to znamená, že rada bude blokovat nejrůznější návrhy, takže všechny strany v parlamentu se musí spojit, musí podpořit návrh paní komisařky Reding a musíme začít pracovat v tomto duchu. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo třetímu koordinátorovi, ko, koordinátorovi paní Jana Kudakis. Ano, bavíme se v tuto chvíli obecně o tomto návrhu. Asi bych měla vysvětlit jednu věc, kterou asi nezmínila má dobrá přítelkyně. Eh, tato zpráva, která unikla paní Reding, ani nevíme, co v ní v podstatě je, tak eh, pracujeme s určitými předpoklady. Nevíme, jak tam ty myšlenky byly nastoleny, ale pokud vím, tak konzultační, eh, to konzultační období ještě nebylo ukončeno, co se týče této zprávy paní Redingové. Já jsem měla pocit, že už to skončilo, ale znamená to, že tedy ona, jak si nedodržela termín. Podle mé kolegyně bychom se měli postavit eh, proti radě, ale eh, rada je zvolený orgán, se stává ze zvolených zástupců a ano, protože v radě máte zástupce své vlády. Spojené království Pan předseda přerušuje. Paní Jana Kurakis má slovo. Ano, řekněme, že lidé, kteří přicházejí na půdu rady, jsou zástupci zvolené vlády. Tak alespoň je to ve Velké Británii, doufám, že je to v případě i vašich zvolených zástupců a vlády. Takže eh, já nechci bojovat proti radě, chci s nimi spolupracovat. A další věc je Předpokládám, že všichni víme, že v chartě základních lidských práv, kde je článek 16, se hovoří také o svobodě podnikat. A pochopitelně, pokud bychom proti tomu zasahovali, tak bychom porušovali tento článek. A tady se zakazuje jakákoliv diskriminace na základě pohlaví. Takže funguje to skutečně oběma směry, milé dámy. Ano, nyní máme dlouhý seznam účastníků do diskuse. Jsem velice vděčný, že jste struční, že hovoříte k věci, nicméně ještě slovo dalšímu koordinátorovi, ale nyní paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. Já bych rozdělila eh, svůj příspěvek na dvě části. V první části bych chtěla podpořit to, co říkala paní Kraci. Ano, už dlouho čekáme, aby podniky, vlády v podstatě posílili svoji dobrou vůli a abychom posílili postavení žen v podnicích. To je jedna věc. A na druhé straně bych ráda položila otázku, co je naším cílem? Kdo je ten, koho chceme přesvědčit? Nemá cenu se přesvědčovat zde na půdě našeho výboru. Já si myslím, že pokud se tady musíme přesvědčovat, tak to je určité selhání. A paní komisařka by měla být přítomná, nejen abychom mohli hovořit o tom, že ji podporujeme v jejich snahách, ale abychom hovořili skutečně o konkrétních věcech, abychom mohli dospět k konkrétním výsledkům. A další věc, nemáme před sebou konkrétní návrh. Já si myslím, že by bylo mnohem plodnější, kdybychom tento návrh měli, abychom mohli hovořit jednak o samotném obsahu a s tím člověkem, kdo je za to zodpovědný. Takže možná můj názor bude velice osobní. Ano, jsou tady státy, které zareagovaly já bych byla možná mnohem více obezřetnější, protože tady může být takový bumerang proti našemu rozhodnutí, protože když podpořujeme eh, nějaký návrh, který ještě nebyl vydán, tak tady vzniká včera nebezpečí. Nicméně je to také pozitivní, protože to znamená, že se ubíráme správným směrem, pokud členské státy budou reagovat jinak, tak zcela jistě se můžeme spolehnout na podporu občanů a věřím, že díky tomu se zdvojí naše úsilí, zdvoje naše podpora, abychom dosáhli dobrých výsledků. Ale jak už jsem říkala, ty výsledky musí být konkrétní. Musíme vycházet z konkrétního návrhu, musí to být skutečně dialog mezi stranami, nejen dialog v rámci výboru pro ženy. Takže Vždy zdůrazňujeme, že se může paní Redingová spolehnout na naši podporu. Je důležité, abychom v tom dialogu pokračovali ruku v ruce a myslím si, že je nemožné tady vést určitý dialog, pokud tady paní Rengová není, pokud tady není její zástupce, aby to skutečně bylo k něčemu, aby to bylo účinné. Děkuji. Mrs. Hannibal, please. Paní Hannibal, prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. My nemáme nic na stole, ale přesto o tomto tématu dokážeme tomuto tématu diskutujeme a to také souvisí se stanoviskem určitých vlád a já se opravdu stydím za postoj své vlády a já chci, aby se toto dostalo do zápisu, protože za to opravdu můžeme obvinit jednotlivé lidi a my opravdu musíme a měli bychom prosazovat toto právo. Já jsem vždy stala na, stála na straně eh, paní Redinkové, nové, protože já se domnívám, že tak, jak jsou ženy Eh, reprezentovány a zastoupeny ve vrcholných orgánech společnosti, to je opravdu strašlivé. Ve Spojeném království je to pouze 10% a my s tím musíme nyní něco dělat. A jak se do toho chtěla pustit a pustila paní Reding, to bylo opravdu dobré. Postupovalo se formou konzultací a je opravdu tragédií, že to takto skončilo protože se z toho stala úplně fraška. Ale my bychom se neměli vzdát, je, záleží to na nás. My jako členové tohoto výboru měli bychom vyjádřit podporu paní Redingové a ona by měla mezi nás přijít a hovořit o tom. A my jako výbor pro ženy bychom také měli jít ruku v ruce s parlamentem protože tady opravdu máme jednotu v celém parlamentu s jednou jedinou výjimkou, kterou jsme očekávali. Takže já se domnívám, že parlament to odsouhlasí. To znamená, že to bude zase Eh, konflikt eh, komise a parlamentu na straně jedné a rady na straně druhé, protože tam v radě se objeví eh, blokující menšina a tady uvidíme, jak to dopadne. A tady opravdu rada je zastoupena a reprezentována členy volených vlád, ale oni se takto nechovají. Je devět zemí v radě, kteří, které budou proti a to není většina. A když my získáme také většinu komisařů a většinu v parlamentu a bude to zastaveno šéfy státu a vlád. A o čem tady hovoříme? My tady hovoříme o opatření, které má řešit diskriminaci a základní práva tak, aby ženy získaly zastoupení, které si zaslouží. A také se dělá výzkum, že, který dokazuje, že společnosti fungují fungují lépe, jestliže mají kombinované vedení. E, takže to, co dělá blokující menšina v radě, to je odporné a my se jim musíme postavit a musíme také prosadit to, aby toto opatření bylo nakonec uh, úspěšné. Paní Kidriesen? Naše skupina, skupina Zelejích, e, poslala předsedovi Barosovi dopis na podporu této iniciativy, aby mohl co možná nejdříve zahájit legislativní postup. Takže eh, nemůžeme propadat této depresi, je to skutečně skandální. A tento demokratický proces rozhodování se musí uplatnit. Co se týče postavení žen ve vedení podniků, skutečně to číslo je úplně směšně malé, všichni asi s tím budou souhlasit. A počet žen, které jsou kompetentní není naopak malé. Možná jiní si myslí, že ano. Ale vidíme například, že kvalifikové ženy tady skutečně jsou. Například v roce 2010 představovaly 60 absolventek vysokých škol v celé Evropě. Takže eh, vidíte, že to je určitý pokrok, to je naprosto jasné. Eh, Mrs. Kochmerin. Paní Kochmerin. Děkuji. I Alde vítá návrh paní Reding a my jsme rádi, že bude zahájen legislativní postup, tak abychom nemuseli pracovat pouze na základě domněnek, že v budoucnosti něco přijde, ale že to opravdu půjde oficiální cestou. Již celá léta vedeme tuto diskusi v různých členských zemích a také na evropské úrovni a existují některé členské země, které již zahájily a zavedly ambiciozní zákonodárství v té této oblasti. Netýká se to v některých zemích pouze společností kotovaných na burze a, ne, a proto e, dnes vycházejí pouze ze zadaných čísel, některé společnosti jsou prostě ještě ambicioznější. A nyní kolegyně již také hovořili o tom, že tady e- existuje konflikt, kdo má do toho, co mluvit na evropské úrovni. A když si uvědomíme, že Evropský parlament již několikrát vyzval velkou většinou komisy, aby předložila příslušné zákony a že pak takov, zažíváme takové reakce rady, to je skutečně porzoruhodné. A také, když vidíme ten emociálních charakter těchto reakcí, pak si myslím, že tyto reakce vůbec nejsou přiměřené. A místo kancléř Německa není zvolen. Ten je pouze povolán kancléřkou do kabinetu, ale nemá žádný mandát v kabinetu. To je z mé strany, ale přesto nebyl zvolen občany. A mohu to takto otevřeně říci. Proto existují je různá demokratická legitima, legitimizace, to znamená zástupců v radě a nás v Evropském parlamentu. A jestliže my vyslovujeme určité výzvy a přání, tak to nemůže rada zamést po stůl. A jestliže se podívám na naši vládu, tak ta také není jednoznačná. Jsou tady různé ministrině, které se jasně vyjadřují proti, jsou tam však také jiné ministrině, země, které jsou pro eh, návrh Redingové. Takže já bych neřekla, že Německo je jednoznačně proti. Tady to vysoce závisí na tom, kdo tam sedí a kdo hlasuje. A pro nás, pro parlament, také je důležité, abychom se zachovali jednoznačně paní Redding postupovala velice rozvážně. Nejdříve dala společnost možnost eh, schvalovat jednotlivé závazky a potom ta reakce byla minimální, protože žádná společnost této výzvy nevyslyšela. A teprve potom začal postup dlouhých konzultací, které který ukončil na podzim a nyní všechny generální ředitelství jsou, budou vyslyšena a potom později na podzim se to dostane do kolegia. A to se mi také zdá pozoruhodné, protože zrovna ti, kteří se dostali na základě kvót do komise, tak oni vyjadřují protesty a odpor proti takovému to návrhu. To znamená, že se tady měří dvojím metrem, když se jedná o osobu jako takovou, či potom o příslušné zastoupení obou dvou pohlaví v určitých orgánech společnosti. My jako Evropský parlament musíme udělat všechno proto, abychom se dostali o krok před. I my jako ALDE jsme napsali panu Barozovi dopis, aby tento návrh také zdůraznil ve prezentaci stavu Unie, což bohužel neudělat. A to by bývala byla velice dobrá příležitost ukázat parlamentu, že komise to bere vážně a já doufám, že my jako výbor zvládneme vyslat jednoznačný podporu paní Reding a já také doufám, že si zatím budeme stát za tím, co jsme doposud hlasovali. Děkuji. A nyní paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo já souhlasím se všemi těmi, kteří řekli, že tento výbor by měl silně podpořit místo předsedkyni komise paní Redding, tak aby mohla pokračovat předkládání svých návrhů. A já se chci zmínit nejdříve o obsahu a také mnozí, mnohé z nás také řekli, že tady bylo hodně důkazů, že společnosti fungují lépe, jestliže jsou rovnoprávně v orgánech zastoupeny muži i ženy. A já bych chtěla také připenou těm, kteří se kritičtí vůči úmyslu Regingové, tak ona před rokem a půl nabídla všem, aby to udělali dobrovolně. A ona tenkrát řekla, že jestliže dobrovolnost nebude fungovat, tak to bude muset být povinné. A já si myslím, že to je velice přirozená záležitost. Když vidíme, když něco nefunguje dobrovolně a celá řada vědců se domnívají a také prokázali, že je dobré mít rovnoprávné zastoupení, pak musí nastoupit něco dalšího, například závazného a dopis devíti ministrů rady je zajímavý. Tam se hovoří, ano, oni jsou proto, aby byly ženy rovnoprávně zastoupeny a potom hovoří o principu subsidiarity. A oni to musí udělat, ale zatím oni to neudělali, ale oni se s tím také mohli poprat v těch posledních 1,5 letech. Takže pro mě je jasné a logické, že ona s tím není e, vyšla a my ji musíme podpořit. To byl obsah a není postup. Já také jsem proto, aby náš výbor zaslal dopis panu předsedovi komise Barozovi a také radě tak abychom vyjádřili, eh, jak moc nesouhlasíme s členy rady, ať jsou zvoleni či ne. U nás také nejsou voleni, protože u nás nejdříve je volen parlament a potom jsou zvoleni ministři, ale my eventuálně máme jiné metody, jak jsou nominovány vlády v jednotlivých státech. A, a takže já bych také navrhovala, aby my aby náš výbor se obrátil na předsednictví tohoto parlamentu také, aby se předsednictvo obrátilo na radu. Ne kvůli obsahu, ale kvůli postupu. Také předseda a místo předsedové parlamentu mě, se mají, mají oslovit radu a říci, ano, tady musí být legislativní postup, ne, jinak to postupuje proti Lisabonské smlouvě. To se týká legislativního postupu podle Lisabonské smlouvy, takže já proto doporučuji, aby předsednictvo výboru žen nebo kdo to se toho chce ujmout, třeba pan předseda, abyste se obrátil na předsednictvo a požádal ho, aby se obrátili na radu a napsali, že takto se tady postupovat nedá. A ještě k paní Kochmerin, jestliže jsem správně poslouchala, pak vy jste hovořila o komisařích, o komisařkách, které údajně byly proti. To byla komisařka Malström a paní Ešten. A my jsme s nimi minulý týden hovořili ve Štrasburku a oni osobně řekli, že to není pravda. Možná, že nejsou sil nými podporovatelkami kvot, ale nikdy eh, na veřejnosti neřekli, že by byli proti takovému to řešení. Eh, eh. Tak a já dám nyní slovo dalším třem diskutujícím a poté komisi a radě. A pak se ještě jedno vrátíme k seznamu řečníků, tady pokud bude další zájem přispět do debaty ale samozřejmě komise a rada dostane slovo, pokud si přeji. Ale nyní paní Bastos. Děkuji vám, paní, pane předsedo. Mám tady dva podněty. Ženy v Evropě, to je asi 62%, se podělí do 60% na vysokoškolských promocích a mají tedy velice dobré schopnosti přípravu na to, aby fungovaly v představenstvech a dozorčích radách firm. Ovšem okolnosti jsou takové, že tomu tak ve skutečnosti není a proto je třeba vítat iniciativu paní Redingové. Je to de facto pokračování toho, co zde už bylo, to znamená apelu na členské země, aby v tomto něco podnikli. Bohužel se to nestalo, takže nyní eh, paní komisařka přichází s návrhem, aby Rada členské země přijali zákon, jehož pomocí bude dosaženo rovnosti mužů a žen. My z pozice parlamentu musíme zcela jasně tento postoj paní komisařky podpořit. A já teď hovořím jako občan země, eh, která má hlubokou finanční a sociální krizi. Ovšem tato krize nesmí být brána za záminku toho ze strany členů rady, aby se nepokračovalo v práci zrovnoprávňování žen a mužů. není prostě možné, aby eh, bod, boj za rovnost mezi ženami a muži eh, byl jaksi opuštěn nebo upozaděn eh, se zdůvodněním, že krize. Měli bychom podobně jako paní Redingová vyslat jasné signály, ujmout se příslušné iniciativy a dát zcela najevo, že tuto blokádu která momentálně funguje, eh, v žádném případě nepodporujeme. Jde o návrh komise, který je právě zpracováván. Opravdu nemůžeme ustoupit v otázce, která je důležitá a je to otázka také spravedlnosti. Paní Luding. Děkuji, pane předsedo. Hodně jsme hovořili v této diskuse o otázce postupu. Mně přijde, že to je zvláštní postup, protože teď máme výbor Evropského parlamentu, který se bude plést do postupu, který je, byl vytvořen v případě monopolu iniciativy ze strany komise. Komise má monopol iniciativy a je na komisi, aby přijala svoji odpovědnost. A věřím, že komise nám předloží text, takže budeme při naší zprávě nebo stanovisku vycházet z tohoto textu. Nemám před sebou žádný text ze strany komise a myslím, že tady musíme tady dávat trošku větší pozor. Pokud vytvoříme precedens, který je, se stává z toho, že se budeme míchat eh, do portfolia komisařky, která přijímá iniciativu, tak skutečně to není k naší cti, protože se v podstatě hovoříme o něčem předtím, než jsme ten eh, text ze strany komise nedostali, nemusí musí to potom být také jednomyslně podpořeno. A já znám maminku paní Redingové, takže vím, že eh, bude skutečně jasné přesvědčit komisi a je to skutečně na komisi a není to na radě. Pokud máme vládu, která reaguje, tak eh, Možná je to z důvodu určitých zvláštností tohoto postupu, že chtějí je ovlivnit komisi už nyní, co se týče monopolu jejich iniciativy. Takže bych chtěla říci, že v zájmu dobré věci, protože já také jsem toho názoru, že tady není dostatek žen které vlastně bojují za tuto myšlenku, které bojují za rovnost šancí je jako ženy. Není tady nikdo jiný jako já, kdo s tím začínal. Už jsem s tím začínala v 60. letech, takže já jsem tady ta jediná. A vím velice dobře, jak je nebezpečné činit kroky, které mohou být naprosto kontraproduktivní pro ženy, takže si myslím, že je zapotřebí, abychom to skutečně nechali na Evropské komisi v rámci monopolu iniciativy, to znamená, aby komise udělala své volby, předala nám svůj návrh a pak budeme schopni zhodnotit tento návrh a pokud tento návrh bude dobrý, tak jej schválíme. Takže co se týče tohoto postupu, tak si myslím, že bychom neměli vyvíjet ani žádný tlak na komisi. Já ani nevím vlastně na koho. Jak už jsem říkala, je to odpovědnost samotné komise. Pan předseda Barroso říká, že byla přijata celá řada nejrůznějších usnesení, zpráv, ve kterých eh, uvádíme to, co chceme. Nyní je tedy důležité, aby vznikla, vznikl návrh komise a pokud tento návrh není schválen ještě samotnou komisí, tak je to skutečně nebezpečný precedens a já bych si nepřála, aby i ostatní komisaři Zcela jistě, pokud mají nějaké bláznivé myšlenky, tak aby přišli potom do parlamentu a učinili nějakou kampaň a aby nutili určité myšlenky, které nejsou sdíleny. Ale v tomto případě ty myšlenky sdílíme, tak proč bychom to měli takto ovlivňovat? Ještě bych chtěla upozornit na nebezpečnost daného postupu a v tomto případě to nemá nic společného s touto iniciativou. Eh, udělali bychom špatnou službu iniciativě, pokud bychom napsali dopus, dopis a v podstatě by to byla pouze výbor, který by napsal dopis komise, nebylo by to stanovisko celého Evropského parlamentu. Takže pokud ten návrh paní komisařky nebude schválen komisí, tak to musí řešit my a v tuto chvíli to není na nás. V tuto chvíli musíme ponechat veškerou odpovědnost, eh, iniciativu všem komisařům celé komisi, zda vůbec takovýto návrh eh, přijmu. Děkuji. Eh. A děkuji a teď dávám slovo paní Lichtman. Děkuji vám, pane předsedo. Já se mohu obsahově připojit k mnohým návrhům, které tady zasněly a ještě bych přidal tři body. Konkrétní okamžik právě, eh, že hospodářská krize ukázala tím, že eh, kdyby eh, ženy byly v rozhodovacích orgánech, kdyby oni mohly rozhodovat, tak by žádná krize nebyla. V českých zeměch existují už studie, které právě toto dokazují a tím pádem je kvota pro ženy teď daleko důležitější než jindy. Jinak eh, pokud se týče kvot, eh, my eh, ženy jsme také součástí demokracie a společnosti a proto bychom zde měli mít řádné postavení a měli bychom tedy mít jednotlou frontu. Jestliže, to, když to řeknu úplně jasně, chceme bojovat, tak musíme být schopni říct, co vlastně chceme. A to jsou stejná práva pro všechny, není třeba to skrývat. A pokud se týče procedurálního postupu, tak já bych tedy podpořila návrh kolegyně Luňáček, protože já si myslím, že eh, tento postup krok za krokem je docela dobrý. Dobře, já se nyní zeptám, jestli představitelé komise a rady eh, by chtěli vzít eh, slovo. A prosím, pokud ano, buďte struční ptám se představitele komise, chce? Ano, děkuji vám, pane předsedo. My slučně jsem eh, Daniela Bankier a eh, vedu eh, úsek pro genderovou rovnost. V Jaké části spadám pod paní komisařku Redingovou a mám zde kolegyně Andreu Štajnovou, která je z právního úseku. Když tak posloucháme vaši debatu, tak eh, chci tady říct jeden bod. A sice myšlenka navrhnout opatření, aby se dostávali do ekonomicky významných pozic, tak není nijak překvapivá a Eh, paní místopředsedkyně se tímto zájme, za, eh, záměrem nikdy netajila. Já si myslím, že tady i probíhá proces, který je velice jasný, byl zahájen v roce 2010, když na počátku mandátu komise přijala strategie rovnosti mužů a žen, přičemž prosazování žen do vedoucích pozic patří k pěti prioritám na základě strategie z roku 2011 paní místo předsedkyně eh, vyzvala firmy, aby se dobrovolně zavázaly k dosažení určitých počtů, tedy počítající zastoupení eh, žen, eh, mělo to být 30 do roku 15 a 40 do roku 20. Komise předložila zprávu o výsledcích eh, této iniciativy pro dobrovolnou eh, autoregulaci. Eh, to se stalo v březnu 2012 a uvedli jsme tam také aktuální čísla o zastoupení žen na představenstvech a managementech. Tato zpráva byla také zveřejněna v březnu a při prezentaci paní místo předsedkyně zahájila veřejnou konzultaci k tomuto tématu. Přitom také ohlásila, že má záměr předložit iniciativu v průběhu roku a ta je také již ohlášena v pracovním programu Evropské komise. To bude asi všechno. Možná stručně, pokud se týče procedurálního stádia eh, tedy současného stádia, k tomu máme určité nejasnosti. Pravda je, že tento návrh eh, paní místo předky Redingové se, prochází, se nachází ve stádiu interního připomínkování, tedy připomínky ze strany ostatních DG v komisi to zatím pokračuje. A jakmile připomínkování skončí, proběhne politická debata na úrovni komisařů a ano, my nevíme úplně přesně, kdy ten návrh bude přijat, to je prostě tak v politických debatách. A my tedy vidíme, jak je to zajímavý a taky politicky citlivý návrh. Nicméně jsme optimisty domníváme se, že budeme moci naplnit to, co jsme slíbili v pracovním programu komise, totiž, že to bude ještě letos. Pokud se týče konkrétního obsahu, tak já si myslím, že v tomto stádiu eh, ještě je předčasné debatovat o detailech. Já si myslím, že až bude návrh na stole, tak jak místo předsedkyně Redingová, tak tedy eh, její úsek Eh, budou velice, vám ho tady s potěšením dají k dispozici. Jinak eh, zatím mohu říct, že ty eh, hlavní rysy tohoto návrhu, to znamená, že se to bude týkat kotovaných firm, dále tedy členů představenstv, mm, dozorčích rad exekutivních a tak dále, vyloučení malých středních podnikům, Eh, potom tady ten termín 2020 a tak dále, čili to ještě uvidíme, to vyplyne se eh, debaty v komise. Co se týče eh, rady nebo prohlášení českých zemí, jakmile se takový návrh dostane do tisku, tak samozřejmě musíte očekávat reakce a záplavu dopisů ze všech možných zdrojů. Paní komisařka si tedy dobře uvědomuje, eh, že má iniciativu, že to je její zodpovědnost a že existuje blokační minorita v radě. Eh, samozřejmě k tomu se dostane ještě později, ale paní Redinková již prohlásila několikrát, že je třeba nejdříve, aby proběhl řádný postup v komisi, dovolme, aby tomu tak mohlo být a eh, poté tedy bude možné, aby spolulegislátoři se ujali svých zodpovědností. Jediné, co chci ještě velice stručně zmínit, poněvadž tady už máme určité komentáře eh, k oblastem lidských práv a ekonomických dopadů, tak musím říci, že samozřejmě i tento návrh komise, jako všechny návrhy komise, bude mít jako součást posuzení dopadů a to i na mikroekonomické úrovni, tedy pro jednotlivé podniky a makroekonomické úrovni jak členských zemí, tak EU. Čili to bude součástí. E, my jsme už zaznamenali určité výzvy ze strany zastánců základních práv, eh, ze strany firem, eh, diskriminace pohlaví a tak dále. A já musím říct, že my velmi pečlivě také sledujeme to, aby ten návrh byl v souladu s chartou základních práv. A samozřejmě také svoboda podnikání patří i k základním právům. A samozřejmě každé takové právo má své určité hranice, a e, pokud e, chceme ta práva nějak e, omezovat, tak samozřejmě to musí být ospravedlnitelná omezení. A samozřejmě i ve smlouvě je napsáno, že určité pozitivní kroky, která, které jak si preferují jedno pohlaví, takže za určitých podmínek je to přijatelné, čili musíme se zadívat z obou stran. Ano, děkuji. A nyní se ptám, zda zástupce rady si přeje k tomu něco dodat. Ne, není tomu tak. Tak zbývá nám poslední pět minut a já chci samozřejmě dát slovo na závěr paní Kraca, ale já vím, že eh, my tady máme ještě další eh, přihlášené do debaty, ale to asi není možné zvládnout tak já bych se mohla, eh, mohla zeptat, zda paní Morvej by byla schopna se vyjádřit velmi stručně, aby se stala na paní Kracu. Ano, děkuji vám. Já eh, plně chápu, co říká zástupce komise, že bychom měli počkat, až dojde ke zpracování všech těch podrobností. Eh, šlo vlastně o to tady, že tady máme devět eh, vlád, které již v předstihu ohlásili, že nic takového si nepřejí. Určitě, eh, že všech těchto devět vlád, a k tomu patří ta moje, tak a já nechci být příliš jaksi radikální. Oni se snaží udržet současný stav, pokud se týče rovnosti mužů a žen. Oni si nepřejí změny a Oni vyjádřili své názory, řekli prostě toto si nepřejeme, no, takže proč my bychom neměli vyjádřit eh, svá stanoviska. My jsme tady většinou ženy, političky, které si přejí změnu. Chceme bojovat eh, za ženy, eh, chceme změnit status quo a jestliže oni mají eh, svobodu se k tomu vyjádřit, proč ne my? Děkuji vám a ještě na závěr dám slovo paní Kraca. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Mě eh, velice líto, já jsem měla už v 18.15 další schůzku a teď tady musím se vejít do velmi krátkého času. Já si myslím, že bychom neměli zasahovat do zákonodárných procesu, neměli bychom se tam vměšovat. Už v červenci jsme tady měli dotaz a také jsme psali předsedovi komise Barosovi. A tam nešlo o tom, že bychom chtěli předepisovat předsedovi komise, co má dělat. Ne, šlo o resoluci Evropského parlamentu, kde se říká, že komise má dostat jeden rok a pokud během této doby nenastane pozitivní vývoj, pak by měl být předložen konkrétní návrh. Já jsem se potom ještě dále ptala eh, v červenci a připomněla jsem, že vlastně ta roční lhuta již uplynula, takže co bude dál? No a předseda komise Barroso, tak eh, eh, jemu jsem adresoval vlastně jenom tuto parlamentní otázku. Ale eh, samozřejmě jsem připomněla, že my si přejeme také odpověď, poněvadž toto je velice citlivé téma a tady vlastně můžeme zasáhnout. Prostě všechno, co má něco společného s naší vlastní pozicí. A my jsme vlastně měli tedy eh, rezoluci, kde jsme si eh, přáli nebo vyzvali jsme k předložení legislativního návrhu, to by mělo být právě eh, už v červenci. A nejenom my, ale také naše domácí parlamenty a také novináři se ptají, co vlastně eh, se děje dále. My už od loňského roku tady tuto myšlenku neustále držíme při životě a teď je třeba, abychom byli schopni také vysvětlit, eh, co se děje dál. Dobře, byla schválena rezoluce Evropského parlamentu a to byl skutečně pokrok. A my jsme tady měli také předběžný návrh a prostě šlo o to, aby také eh, paní místo předsedkyně Redingová měla nějakou zbraň, aby tedy mohla pokračovat dále. Eh, jde o to, abychom nyní dále vytvářeli pozitivní eh, prostředí, aby paní Redingová mohla pokračovat. Předseda, ano, děkuji vám za tuto debatu já bych na závěr rád řekl, že bylo navrženo, aby náš výbor reagoval. Čili já nyní mohu dělat jedinou věc, a sice přerušu to koordinátorům a bude na nich, aby rozhodli o dalším postupu. Protože tam je mandát eh, rozhodnout, jestli zašleme nebo zašleme dopis. Takže já to mohu předložit jako návrh, ale jestli chcete, aby to schválili, je třeba, abyste hovořili se svými koordinátory. Eh, já vám mohu slíbit, že tato debata na koordinátorech proběhne. A eh, také je třeba říci, že stanovisko parlamentu je zcela jasné. Ve zprávě paní Kraca bylo napsáno, že my si přejeme kvóty a měli jsme tady také zprávu Intveltové a další, čili myslím, že náš názor na tuto věc je jasný. Eh, v parlamentu je jasná většina pro kvóty. Před eh, závěrem schůze chci jenom říci, že budeme pokračovat v jednání zítra. Budeme zde mít zástupce Rady Evropy a bude nám hovořit o eh, prevenci násilí páchanou na ženách. A to je opět práce, která de facto mm, sleduje linii, kterou eh, sledujeme také my v tomto výboru. Já vám všem děkuji a předseda se omlouvá tlumočníkům za to, že přetáhl.